jednání je prohlášení Rady a komise ohledně provádění a odkazu Evropského roku pro rozvoj. Za radu má slovo pan Schmidt, prosím. Voilà. <laughs> Monsieur le Président. Pane eh, předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Několik eh, dní zbývá do uzavření eh, devát, je, to, je po uzavření tohoto rozvojového roku v Lucembursku, od 9. listopadu. A já vám chci říct, že se jedná o vynikající případ spolupráce mezi evropskými institucemi, konkrétně také ve spolupráci Eh, nejen institucí, ale i členskými státy, nevládním sektorem a všemi dalšími aktéry. Od samého počátku členské státy a rada velice mm, upřímně usilovali eh, o to, aby tento rok pro rozvoj eh, pokročil Evropský parlament přijal rozhodnutí, Rada přijala také toto rozhodnutí, které umožnilo, aby se tento rok mohl stát rokem pro rozvoj, a to na základě návrhu komise. Byli jsme tedy od 1. Eh, ledna eh, roku 2015 připraveni takto oslavit eh, náš svět, naši budoucnost, naši důstojnost. Společně jsme vytvořili vynikající program, různých eh, aktivit zaměřených na to, abychom mohli ukázat výsledky Evropské unie ve spolupráci s členskými státy jako globálního aktéra a eh, eh, prvního nebo největšího dárce v této oblasti. V Rize, kdy byl tento rok zahájen, se hovořilo o agendě post 2015, zejména se s mladými. Generální tajemník OSN Banky mu tam také hovořil. Velký počet členských států také uspořádalo ve svých členských státech oficiální zahájení tohoto Evropského roku rozvoje a různé orgány takto podali svědectví o své činnosti zaměřené na rozvoj a to se projevilo také v národních médiích. Hrajeme takto klíčovou úlohu eh, tím, že jsme zbližovali nebo přibližovali eh, naše aktivity evropským občanům. Ruku v ruce jsme spolupracovali s regionálními a místními orgány, s občanskou společností, eh, s oblastí vzdělávání, výzkumu a kultury a to proto, abychom společně mohli sdílet tento pocit zodpovědnosti a solidarity. A také jsme spolupracovali s soukromým sektorem, protože samozřejmě má zásadní úlohu v této oblasti a odpovědností, která e, spočívá na bedrech nás všech. Sociální média i digitální podpora nám umožnily, abychom hovořili především k mladým, protože mladí jsou v samém srdci um, udržitelného rozvoje a naší budoucnosti. Mnozí mladí lidé se aktivně angažují a je také zapotřebí, ho nadále podporovali, abychom je informovali, aby měli dostatek informací, abychom způsobovali zájem eh, i v těch, které eh, toto téma ještě tolik nezajímá. Rok 2015 byl symbolický. Udála se celá řada mezinárodních událostí, které přímo souvisejí s udržitelným rozvojem. Milánská mezinárodní výstava, eh, agenda rok 2030 eh, přijatá v OSN, eh, financování o kterém se hovořil v Addis Abebě, konference eh, v Paříži, která nyní probíhá, konference COP21 o eh, životním prostředí. To všechno je velice důležité, těžko můžeme říct, co je důležitější. To všechno bylo tedy důležité v průběhu tohoto Evropského roku pro rozvoj a umožnilo to Evropské unie, aby rozhodně přednesla svůj hlas. Jde o eh, rozvoj v posledních měsících se hovořilo hodně zejména o migraci i zde v Evropském parlamentu, o krizi s uprchlíky a je, za, je tedy jasně vidět, že eh, rozvoje je zapotřebí. Rozvoje totiž klíčem i k tomu, abychom eh, ukázali i druhou stránku věci eh, migrace. My jsme diskutovali o udržitelném rozvoji před několika měsíci. Boj proti chudobě a proti zoufalství který Eh, vede lidi k tomu, aby v těch nejhorších eh, okolnostech eh, opouštěli svou zemi, musí zůstat naší prioritou. Tento rok nám umožnil, abychom sensibilizovali veřejné mínění ve prospěch pomoci rozvoji, nejen pro přímé uživatele, ale také pro samotné občany. Je zapotřebí posilovat konzistentnost našich politik zaměřených na rozvoj. Nehledě na potíže, kterým čelíme, evropští občané nám sdělují, že ve velké většině jsou pro podporu rozvoje a že těch za solidární jedni s našimi eh, mm, partnery, kteří nejmají takové výhody jako my. A je zapotřebí tuto vůli eh, k solidaritě převádět do konkrétních činů. Chci poděkovat na tomto místě Evropskému parlamentu především a konkrétně paní McEwen a jejím kolegům z eh, Výboru pro rozvoj za přispění, které přinesly k úspěchu tohoto Evropského roku pro rozvoj. Příští týden Eh, vážená paní, s námi budete v Lucembursku, abyste mohla uzavřít tento eh, rok. A já bych také chtěl poděkovat za ducha spolupráce, mezinárodní spolupráce, která umožnila spustit eh, takto nabitý kalendář jednotlivých akcí, jak ve spolupráci s parlamentem, tak s komisí, tak abychom realizovali celý tento program. Tato spolupráce 9. prosince Eh, bude eh, podepsána tak, abychom nadále mohli pokračovat v činnostech z tohoto roku, abychom nadále podporovali součinnost eh, institucí a členských států a nadále sensibilizovali evropské občany i po 31. prosinci tohoto roku. Děkuji. A nyní komisař Mimika. Mimica. Děkuji. Pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně, blíží se konec Evropského roku rozvoje. Byl to rok partnerství, inovací, networkingu a sdílení zkušeností. Evropské instituce um, se sešly s národními vládami a parlamenty, občanskou společností, soukromým sektorem a eh, všichni se snažili um, komunikovat jasné poselství, že rozvoj je důležitý pro všechny. Naše důstojnost, naše budoucnost eh, jsou neustálým připomenutím toho, že rozvojová spolupráce není eh, zdaleka jen o lidech v rozvojových zemích. Je to také o tom, jak my, jakožto Evropané, na ně reagujeme. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za jeho stěžení roli pokud eh, jde o iniciaci eh, role eh, tohoto roku pro rozvoj. Vidím ty dekorace v předsálí, plagáty. Chci poděkovat předsedovi Šulcovi a paní McEwen, která předsedala výboru pro rozvoj a panu Gerencovi za jejich silnou podporu. Rok 2015 byl eh, skutečně kritickým rokem pro rozvoj. Akční agenda z Addis Abeby a agenda pro rok 2030 eh, pro udržitelný rozvoj byly přijaty a snad se blíží i ambiciozní klimatický, eh, klimatická strategie. Nárůst počtu přistěhovalců a uprchlíků v celém světě je důrazným připomenutím toho, jak důležité je eh, řešit prvotní příčiny nestability a nelegální migrace. Jinými slovy, všem musíme dát perspektivu důstojného života doma, spíš než aby lidé museli utíkat před nejistotou či porušováním lidských práv jinam. Úspěch eh, roku rozvoje je dán zejména partnerstvím eh, mnoha rozvojových partnerů v Evropě i globálně. Těším se také z toho, že ehm, parlament, rada, komise si uvědomují ehm, dědictví tohoto roku prostřednictvím eh, prohlášení eh, z Lucemburska a nyní je důležité, abychom udrželi ducha vzájemné spolupráce abychom rozvíjeli spolupráci i nad rámec 31. prosince letošního roku. Učiňme eh, z tohoto dědictví něco, co směřuje do budoucna, co se stane společným rámcem a platformou dalšího evropského rozvojového di- dialogu v příštích letech. Děkuji vám za pozornost, eh, já vám také děkuji. A nyní za politické skupiny. Za EPP dvě minuty pan Štýr. Předsedniče, gospodine ministre, gospodine pověreniče. Děkuji vám, pane eh, předsedající. Eh, pane ministře, na počátku tohoto roku jsme očekávali, že rok 2015 bude jiný. Někdo může říct, že rok 2015 byl rokem masové migrace do Evropy, spíše než Evropským rokem pro rozvoj. Migrace dominovala naším diskuzím i naší pozornosti. Ale to jen potvrzuje, jak důležité je mít efektivní strategie pro rozvoj. A měli bychom se zaměřovat také na eh, klíčové příčiny problému, ne na jejich příznaky, na příčiny masové migrace, chudoby. A to lze najít v systematickém porušování lidských práv. Potřebujeme tedy spolupracovat, protože jasně vidíme, že dochází například ke korupci eh, v zemích eh, kolem nás a to je také jednou z příčin eh, takové, takovýto potíží a migrace. Tento rok nám poukázal na 16 cílů, abychom mohli bojovat jejich prostřednictvím proti korupci. To je velký úspěch Evropské unie a já bych chtěl za to eh, poděkovat komisi. Teď jde o implementaci nové globální agendy do roku 2030. Musíme se zaměřit na eh, globální rozvojové eh, cíle na rok 2016 a také se musíme zaměřit na politiky zaměřená lidská práva. Současně bychom měli přijímat to, že bez míru nelze mít rozvoj a e, naopak není míru bez rozvoje a také je k míru a rozvoji zapotřebí bezpečnosti. Chci poděkovat všem kolegům ze všech politických skupin, z výboru pro rozvoj a také panu eh, Gerencovi, který eh, podporoval tento Evropský rok pro rozvoj. Děkuji. Děkuji. Pane Stýra, eh, přijímáte od pana Cányho modrou kartu, máte 30 sekund, pane Cány. Děkuji za tuto příležitost položit otázku. Já rozhodně e, nechci nějak e, rozporovat, že by se věci změnily, ale e, v tom v letošním roce jsme byli svědky toho, že bez rozvoje není mír. Evropa má teď příležitost prosazovat zahraniční politiku v zájmu rozvoje. Souhlasíte? Prosím, máte 30 sekund na odpověď, pane Stýr. Vážený kolego, jak jsem právě řekl, nel, není míru bez rozvoje a obráceně. Takhle jsem to myslel. Jde to ruku v ruce. Existuje prostě vazba mezi rozvojem a bezpečností a to všimi všichni říkáme. Teď máme novou agendu do roku 2030 a samozřejmě je možné, že některá opatření budeme muset revidovat. Budeme muset eh, bořit bariéry, abychom byli efektivnější a prosazovali rovnost a rozvoj. Děkuji. A nyní dostává slovo Linda McEvan. Mám pouze minutu a proto se omezím na velmi stručná poselství. První se týká eh, kroků, konkrétních kroků, akce, že nechceme eh, tedy jen slova, ale činy. A to se stalo, máme dohodu v Addis Abebě, v Paříži a, a snad i eh, bu, nás čeká dohoda v rámci COP21. Dohodli jsme se také na akčním plánu. Ale tyto závazky teď eh, musíme eh, transponovat ve skutečné změny v terénu. To je právě to dědictví, o kterém jsme tu teď slyšeli z úst pana komisaře. Musíme tyto sliby splnit. Pane mimice, hovořili jsme o obnově Evropské konference pro rozvoj eh, evidentně bychom měli zapojit další partnery do eh, dalších 50 let rozvojové politiky. Děkuji všem kolegům, děkuji lucemburskému předsednictví za velkou účast, také lotyšskému předsednictví, vám, eh, pane Mimico, i všem kolegům, kteří mě v průběhu let eh, tolik podporovali. Děkuji. Paní McEvan, nyní za EKR pan Sulík. Pěkně Rozvojová pomoc Evropské Děkuji pěkně. Rozvojová pomoc Evropské unie především vítězstvím dobrého marketingu. Dvě třetiny obyvatel Evropské unie si myslí, že je třeba zvýšit výdaje na rozvojovou pomoc, a to navzdory mnoha selháním. O co víc rozvojové projekty Evropské unie selhávají, o to více vydáváme v Evropské unii na marketing. V současné době dává Evropská unie na svoji propagaci víc než Coca-Cola na celém světě. Ovšem svůj podíl na rozvoje pomoci mnohé členské země snižují, například Finsko z 0,82 na 0,6, Francie 0,5 na 0,36 a tak dále. Je směšné a zejména nereálné chtějit od zemí, které se topí v dluzích, jako je Francie, Řecko, Portugalsko, aby věnovali 70% HDP na rozvojovou pomoc. Proto je třeba přestat snít o Evropské unii jako zachránkyni celého světa a postavit se rozvoje pomoci reálně. Děkuji. Máte tam eh, modrou kartu, paní Autala, prosím. Eh, pane předsedo, já bych se chtěla zeptat pana kolegy, že eh, jsou to přátelé, jeho přátelé eh, ve finské vládě, kteří eh, skutečně slavili to, že se ve Finsku snižuje objem rozvoje pomoci. A myslíte, že souhlasíte s nimi? 30 Pane Suliku, máte 30 vteřin. A samozřejmě s tím souhlasím. Finsko se nachází, je země, která se nachází v recesi a musí bojovat s vlastními problémy, musí provádět své vlastní reformy a hlavně neprodukovat deficity. Evropská unie je zadlužená až po uši a buď začneme řádně hospodařit, No a potom si můžeme hrát na zachránce a zachráňovat jiné země. Ale pokud eh, produkujeme dluhy a dluhy a čím dál více dluhů, Přestaňme si hrát na hrdiny a zachraňovat kde koho kolem. Děkuji. Děkuji. Pan Gerenc na dvě minuty. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Dalo by se říci, že rok 2015 byl eh, veden eh, ve znamení velkých konferencí spěchem pro rozvoj, protože byla skutečně dobrá spolupráce, to je zapotřebí uznat Eh, dobře se spolupracovalo se s politiky, zástupci nevládních organizací, zástupci územních eh, celků. Velké výzvy z roku 2015 eh, nyní nás vedou k tomu, že musíme řešit určité problémy a také to je, jak bylo už řečeno, krize s uprchlíky. Je zásadní respektovat důstojnost a to mělo být také centrem té kampaně na rok 2015. Zejména v některých eh, státech toto bylo zapotřebí zúrazňovat. A kromě jiného v některých případech eh, jsme spíše eh, podporovali princip lhostejnosti. Nic ale nemůže nám pomoci k respektování důstojnosti, pokud budeme uvažovat o využívání rozdílnosti lidí mezi sebou. Potřebujeme využívat správně tyto výsledky, protože v některých případech se jedná o výsledky naší činnosti nebo nečinnosti za posledních 15 až 20 let to, co děláme nyní, bude ovlivňovat situaci do budoucna, třeba i do dalších 20 let. Proto buďme rozhodní a neslevujme z našich závazků. Nejde jen o to, abychom hovořili o principech, ale musíme mobilizovat to, co je zapotřebí, abychom všechny tyto závazky i realizovali. A tato velká senzibilizační kampaň z roku 2015 by měla vést dál, abychom v tom eh, našem heslu Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost pokračovali i po roce 2015. A to eh, podle těch cílů, které jsme si stanovili pro Evropský rok pro rozvoj. Společná deklarace parlamentu Rady a komise jasně směřuje tímto směrem. Děkuji. A Nyní zagoje NGL. Paní Sanchez Caldente. Děkuji. Já se nebudu vyjadřovat tomu, jestli je tohle všechno pozitivní nebo negativní, pane komisaři. Na to je příliš brzo. 2015 je překotný rok, máme novou, novou, nový rámec pro rozvoj, novou agendu od OSN, a tento týden v Paří, z Paříže vzejde ambiciozní eh, plán na boj s klimatickými změnami, alespoň eh, to, v to doufám. Ale pořád ještě před námi je konkrétní práce. Pořád ještě uvidí, se uvidí, jestli 2015 budou další prázdná slova, nebo eh, z něj vzejdou skutečné, skutečné činy. Agenda pro rok 2030 je univerzální a my sdílíme zodpovědnost a učinit z těchto slibů realitu. Musíme zajistit konzistentnost rozvojových politik. Jedině tak splníme naše cíle. Neměli bychom jednou eh, rukou dávat a druhou brát. Nemůžeme oslabovat globální jich. Jedině splněním všech cílů, které jsme si letos vytyčili, tento rok zachráníme a učiníme z něj skutečný rok rozvoje. A nyní za zelené paní Hojbuch. Děkuji, pane předsedo. Dá toto téma eh, veřejně na program, to bylo velice důležité. Já osobně jsem se účastnila eh, mnoha akcí, kde se eh, opravdu debatovalo o obchodu, o lidech, o Eh, suverenitě eh, vyživy a tak dále. A eh, také jsme toho hodně dokázali, jenomže nemůžeme spočinout na Vavřínech. Našem příslibu musí následovat skutečné činy. Teď jde o národní vlády, ale také každého občana, každou občanku, aby se zapojili. Máme zde uprchlíky, a je třeba respektovat jejich důstojnost. Musíme u nás vítat a musíme hledat řešení, abychom toto výzvu, tuto výzvu eh, společně řešili. A pokud se týče těch SDGs, tak opravdu musíme eh, redukovat vlastní konzum, odpady, eh, energii a tak dále naše, náš svět, naše budoucnost, to znamená podívat se také za hranu vlastního talíř, talíře a eh, jednat v zájmu všech. Děkuji. Για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας το λόγο έχει ένα λεπτό κύριο Κοράου. Děkuji a na minutu pan Koragos, FDD. Děkuji vám. Já, pane předsedo, nemohu se k tomu postavit tak pozitivně jako někteří jiní kolegové, protože pokud je pravda, že na něk- jedné straně jsme využili zdroje k tomu, abychom dělali reklamu a hovořili o rozvoji, tak je pravda, že se hovořilo o rozvoji i z jiného důvodu, protože to byla krize, krize suprchlíky, eh, narůstaly migrační toky do Evropy, takže někteří se začali klást otázku. Abychom vyřešili takto závažné velké problémy, možná se musíme podívat na rozvoj politiky mimo Evropu. Ale na druhé straně také musím říci, že se nám nepodařilo eh, činy dokázat, eh, že bychom v tomto dále postoupili, protože nedocházelo k růstu v našich programech. A my doufáme, že na základě závazků učiněných zejména třeba v září, že se nám podaří něco dosáhnout příští rok. Nicméně v tuto chvíli nemůžeme hovořit ještě o výsledcích a potrhnout a sečíst jako tam hovořila kolega, kolegyně Sanchez, my žijeme ve světě, kdy levice neví, co dělá pravice, nebo obráceně, protože eh, někdy eh, obchodní politika jde zcela proti rozvoji. Takže to bylo tolik za politické skupiny. A nyní pan Stuger z ENF. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejde eh, jenom o tento rok jako rozvojový eh, rok, ale také o existenci naší rozvojové pomoci. My jsme vlastně utrátili spoustu peněz, ale nikdy jsme neviděli efekty. Jaký smysl má podporovat peníze diktátory v Zimbabwe, Mozambiku nebo Sierra Leone? Pan Mugabe toho využil k tomu, že měl velký grill, a griloval dva slony. Skutečně je třeba se k tomu postavit jinak. A také všechny ty peníze, které jsme poslali pro Zimbabwe, si nechal pro sebe. A jsou to skutečně 100 eh, milionové částky. Čili my tady máme určitou závislost mezi vládami a občany. Vlády potřebují daně, a um, jsou ochotně platit odpovědným vládám. Čili potřebujeme určitou daňovou etiku. Pokud máte skorumpovanou vládu, tak a, a dávat tedy peníze jiné vládě, která se prostě o vlastní daně příliš nestará, tak to opravdu asi není v souladu s tím, co si přejí lidé. De facto rozvá pomoc tohoto druhu pouze Eh, korumpuje, korumpuje eh, diktátory. Eh, mulțumesc. Pan Preda na dvě minuty. Děkuji. V 2014 v Dubnu jsme tady v Bruselu odhlasovali nařízení, kterým začal rok pro rozvoj. A teď se hovoří o implementaci tohoto nařízení. A co může následovat? po završení tohoto roku pro rozvoj. Takže měli jsme teď rok na to, aby jsme informovali občany o těch 12 eh, prioritních tématech, abychom jim řekli, jak jsou vynakládány prostředky daňových poplatníků a jakým způsobem mohou eh, tyto prostředky zlepšit život eh, v těch nejchudších oblastech světa. A je případ Rumunska i některých dalších nových členských států, které nemají tak dlouholetou tradici spolupráce pro rozvoj, tak eh, tento rok byl pro tyto státy velmi dobrou příležitostí eh, jak si oslovit občany, pokud jde o význam rozvoje. A pokud jde o konzistentnost politik, tak eh, chválím skutečnost, že tato koncepce se stala jedním z, jednou z priorit tohoto roku. To znamená, aby měla Evropská unie skutečně konzistentní přístup k rozvojovým zemím. E, čili nesmí v nějakém omezeném kruhu zasvěcených. Je to skutečná celková investice do naší budoucnosti, není to jen komunikace. A uplatnění agendy pro rok 2030 vyžaduje souhru celé řady faktorů s různými zájmy. Ale pokud se občané nebudou cítit být účastníky tohoto procesu, eh, procesu agendy 2030, tak příliš daleko nepokročíme. Děkuji vám. A nyní pan Gerald Salom na minutu. Que un poquito más de coherencia Děkuji. Já bych eh, do toho eh, rád vnesl trochu eh, dalších prvků. Měli jsme koherentnost ve spolupráci. EP, Evropský parlament velice konsistentně vystupoval na mezinárodní scéně. V prosinci ale máme více problémů než na začátku roku. Je to více krizí, rozvojových, humanitárních konfliktů, které vyžadují ještě ambicioznější odpověď, než kterou se potřebovali na začátku roku. S tím, co jsme učinili letos, by nebylo velkoryse, kdybychom nereagovali na tuto novou situaci a nereagovali na tuto výzvy. Tedy jednou z těchto výzev je plnět naše eh, závazky a mm, poskytnout 0,7 na ty Eh, kdo mají velice nízké eh, příjmy. Děkuji, pan Ujazdovský. Pane převodní... Pane předsedo, já jsem eh, velkým příznivcem rozvojové pomoci. To je povinnost Evropy, o které psal už kdysi Jan Pavel II o globální solidaritě. Ale poněvadž jsem velkým příznivcem své pomoci, eh, chci, abychom byli střízliví, abychom nehovořili o kampaních eh, typu reklam. My eh, potřebujeme reálné vyhodnocení účinku a ne sebeuspokojení otázka na, odpověď na otázka, zda jsou dobře sladěné tyto výdaje s výdajemi členských zemích a zda jsou tyto prostředky eh, dobře eh, doplňovány dalšími velkými aktéry, jako je USA nebo Čína. To skutečně eh, musíme být opravdu střízliví a otevření. Proto také říkám, že my potřebujeme velké odpovědi na současné výzvy migraci a uprchlíky. Myslím, že rozvá politika se musí změnit tak, aby účinně odpovídala na tyto výzvy. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego Ujazdovsky. A nyní paní kolegyně Anderson na jednu minutu. Evropská unie je největším světovým dárcem pomoci ale kolik z toho se opravdu spotřebuje na eh, rozvoj a kolik jde naopak na vojenské výdaje a další věci. My jsme chtěli eh, vymítit eh, chudobu a hlad. Kolik se tomu dostává peněz? Tím, že se vedou války, buď přímé nebo zástupné po celé Africe a jinde, to určitě nepomůže. Zrovna tak eh, bombardování Sýrie. To není ani odpověď, ani řešení, pouze více mrtvých, více uprchlíků, více utrpění. Je tady mnoho a mnoho nevinných obětí a spoustu, spousta peněz v kapsách extremistů, jako je ISIS. My se musíme uvědomit, že chudoba eh, není přirozená. Je to něco, co má svou příčinu. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně Hautová na minutu. Děkuji, pane předsedo. S tím, jak se chýlí rok rozvoje ke svému konci a probíhají ambiciozní jednání o klimatu, chci obrátit vaši pozornost k jedné skutečnosti. Musíme více investovat do přizpůsobování se klimatickým změnám v nejchudších zemích světa, jako například v zemích Sahelu, Afriky, protože to jsou země, které jsou nejvíce zranitelné a jejich populace jsou bez ochrany, až eh, dojde k, skutečně k klimat, důsledkům klimatických změn. Takže Jednak je to otázka zmírňování klimatických změn, ale méně pozornosti se klade přizpůsobování se těmto změnám a to se vyžaduje naši pozornost. Děkuji vám, paní kolegyně Hautala. Přijmete otázku od pana kolegy Štugra? Přijmete? Prosím, pane kolego Stugre. Ano, děkuji. Otázka. Hovoříme o uprchlících, klimatu, všechno spojujeme dohromady, klima se zhoršuje, proto potřebujeme více rozvojové pomoci, pak eh, přijdou uprchlíci, zkrátka všechno to je vzájemně provázáno. Pokud jde o klimatické změny, tak já pocházím z Nizozemska. To je stát, kde jsme pod hladinou eh, moře, Ehm, možná bychom dostat, měli dostat nějaké peníze zpátky z toho, co jsme do toho vložili. Děkuji, pane kolego Štugre, paní kolegyně Hotová. Já vám děkuji za vaše prohlášení. Já jsem přesvědčena, že Nizozemsko může pomoci těm skutečně chudým zemím světa přizpůsobit se, protože um, ovládáte řadu technologií. To, co se od nás očekává v klimatických jednáních nyní je, aby bohaté státy zpřístupnily technické inovace, které rozvinuly. Jako je například eh, zvládání povodní, ale také investice do obnovitelných energií a energetické účinnosti, což může Nizozemsko velmi dobrým způsobem zpřístupnit chudým a chudším zemím. Děkuji. Děkuji vám a nyní Aha, to jste vy. Ano, dobře. Chci jenom říci, že jsem nenašel knoflík, kterým se při, vypíná mikrofon, takže skutečně, prosím, pokud budu umožňovat modré karty, tak po 30 vteřinách to budu eh, típat. Nyní pan kolega Gill. Mikrofon. Prosím, mikrofon. Letos v roce 2015 Evropském roce pro rozvoj, jsem si jistý, že lidé, kteří se na to dívají na YouTube, a ti tři lidé zde nahoře si to uvědomují. Ale buďme realisty. Jak jsem předpokládal loni, my si plácáme po zádech, je to jasná propagandistická kampaň, která byla plně ignorována veřejností doma. 17 milionů eur, které na to byly zbytečně vynaloženy, měly a mohly být vynaloženy na záchranu životů. Nemuselo se vést reklamu, jak jsme úžasní a soucitní za peníze daňových poplatníků. Nebude tu žádné dědictví Evropského roku pro rozvoj. Děkuji vám, pane Kolo. A nyní pan kolega Líc. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský rok z mého pohledu eh, byl rokem víceméně eh, s úspěšným, poněvadž vidíme, eh, kolik politické koherence jsme zde prokázali a to je jasné z těch 12 témat. Já jsem také v německém Bundestagu Eh, navrhl, abychom zde měli koherentnostní zprávu, výroční zprávu každý rok. Byly to celkem těžké časy. Eh, u konference v Addis Abebě se nám nepodařilo dosáhnout to, aby skutečně členské země EU věnovaly 70% HDP. Současně, a tady nesouhlasím s kolegou, jsme měli dobrou kampaň, eh, která třeba Eh, vedla k nové textilní alianci a ta bude pokračovat za nového předsednictví rady. Jasně chci říci, že to byl začátek pro eh, cíle udržitelnosti do roku 2020. A já chci poděkovat panu komisaři a také zástupcům předsednictví za úspěšnou práci. Děkuji vám. Děkuji, pane Líci. Nyní paní Silva Pereira na jednu minutu. Děkuji vám, vážení kolegové, pane Pane komisaři, tento rok pro rozvoj nezměnil svět. Ani jsme to nemohli čekat. Ale sloužil nám k tomu, abychom upozornili veřejné mínění, zahájila se tak diskuze a zejména nás přivedl k chápání partnerství a projektů eh, mezinárodních důležitých konferencí, jak v Addis Abebě, tak v New Yorku. Ale nic z toho, co jsme, neuč- co jsme učinili, není důkazem eh, úspěchu, protože to vše se uvidí až teprve v aplikaci naší politiky pro rozvoj, když chybí politická vůle, a když se snižují prostředky na pomoc rozvoji tak máme spoustu důvodů, proč mít obavy. A proč máme být bdělí. A právě tato pozornost je nyní nezbytná. A žádáme ji Evropskou komisi a všechny, kdo se zde nacházejí v Evropském parlamentě, aby tak činili. Děkuji, pane kolego, nyní kečlí a, a mm, bohužel omlouvám se, ne, všichni, mm, ne na všechny se dostane. Eh, takže prosím, abyste to pochopili. Tak kolega Šogor. Děkuji. V průběhu tohoto tematického roku myslím se všichni shodneme, že rozvojová politika je významná zejména s ohledem na dosavadní migrační jev a klimatickou konferenci v Paříži. Evropští občané v níž eh, zájmu je zrychlit eh, rozvoj v chudších oblastech světa, regionech světa a posilovat jejich životní standardy. Eh, toto však není možné, pokud mnozí lidé se rozhodují opouštět svou zemi na dobro. Migrace je nejškodlivější právě pro tyto země, protože masivní emigrace následně podkopává možnosti vývoje do budoucnosti. Je zapotřebí stabilizovat situaci v konfliktních oblastech, protože ti mladí lidé, kteří jsou vyškolení a opouštějí zemi, by byli nadějí do budoucnosti pro ty země a nebyly by pak závislí na naší pomoci. Děkuji, pane profesore. Pan kolega Marias. Děkuji pane předsedo. Rok 2015 byl rovněž rokem, ve kterém byly dosaženy některé důležité cíle, z nichž jeden se týká porušování lidských práv a diskriminace a e, snahy o překonání vyloučení. Ale často nepodporuje Evropská unie e, rozvoj ve vlastních členských státech. Proto v příštích letech je důležité vynaložit úsilí k tomu, abychom zajistili více pracovních míst a růstu. Ale ty prostředky, které na to jsou, nestačí, zdá, zejména pro jižní země. A dokud tato situace přetrvává, jak můžeme plnit evropské rozvojové cíle? Můžeme pomoci jedině tím, že odpíšeme eh, dluhy těch zemí, například Řecka, které jimi trpí. A pak můžeme bojovat eh, s chudobou a zajistit prosperitu všem. Děkuji vám, pane kolego. Nyní pan kolega Jakovčič. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, všechny světové události a cokoliv se stalo v, roku, v roce 2015 nám ukazuje, že Evropský rok rozvoje má své oprávnění. Evropská unie, členské země a všichni ti, kteří si přáli pomoci nejchudším zemím ve světě, ukázali dobrou vůli takto skutečně konat. Ukázali, že solidarita nemá alternativu. To je důvod, proč já silně podporuji Evropský rok rozvoje a stejně tak podporuji veškeré úsilí o zabránění migrace z důvodu klimatických změn. To je také něco, s čím se budeme muset potýkat v příštím roce. Bude to velká výzva pro Evropskou unii. Děkuji, pane kolego Jakovčiči. Není pan kolega Krysogonos. My dnes hovoříme o rozvojové pomoci poskytované Evropskou unii takzvanému třetímu světu v roce 2015, eh, což tedy mm, by mělo znamenat, že eh, v prosinci se budeme snažit propojit růst a ochranu lidských práv. Ovšem je to skutečně ironické. Eh, jsou tomu pouhé tři dny, co Evropská rada ekonomicky a politicky odměnila Erdoganův režim v Turecku a zcela přitom ignorovali porušování lidských práv této zemi. V Ankaře před pár týdny eh, byli vražděni pokojní eh, účastníci demonstrace. Nálety a všechny Eh, pokusy o potlačení ISIS byly zapomenuté. Evropská unie eh, prostě jede, jako by se nic nestalo. Děkuji vám, pane kolego Krysofonosi, a nyní pan kolega Etheridge. Um, Děkuji, pane předsedající. Ve Velké Británii Pomoc rozvoji je velice rozporná otázka. Přitom, když se škrtá pro vzdělávání, pro řád, eh, pořádek, eh, obranu, zdravotnictví, podporuje se eh, rozvoj. A pak liští občané, jak už to někdo řekl, na naše bývalá královna, že se tímto nebaví a my využíváme peníze daňových poplatníků mimo EU a využíváme stále více mm, peněz těchto daňových poplatníků, abychom jim ještě vysvětlili, že je to pro ně dobré a jak je to dobré. To je opravdu strašné. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane kolego. A jako poslední eh, paní kolega Bonano. Grazie. Děkuji, pane předsedající. Kromě toho, že jsem europoslanec, jsem také starosta malého městečka na severu Itálie. A když vidím bilanci Evropského společenství a jak se využívají evropské Eh, peníze, tak si tedy eh, tak riskuji žlodeční vřet a vždycky si na to musím vzít jedlou sodu. Když vidím, že je tu tolik věcí, které potřebují v Evropské unii řešit a platit je, a my se snažíme pomáhat občanům, podnikům, eh, těm, kdo to mají zapotřebí. A to, co se děje, je urážkou Ekonomicky eh, chceme být eh, ti praví, správní. Například, když se 10 miliard dá Turecku a teď ještě další peníze Turecku a nevidíme, jak Turecko funguje. To je také urážka. My rozdáváme peníze celému světu a zapomínáme na naše vlastní lidi, na Evropu, na Evropany, na ty, kdo platí daně a kdo nám umožňují, abychom eh, měli peníze. No, no. Děkuji, pane kolego Bonono. Eh, tím končí proces Catch the Eye a nakonec debaty promluví ještě pan komisař Mimica. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Na začátku roku jsme věděli, že rok 2015 bude kruciálním rokem pro to, abychom si zmapovali rozvojovou pomoc na mezinárodní úrovni. Eh, tím, že jsme přijali nové udrži- cíle pro udržitelný rozvoj, nám dávají nový kontext pro práci do příštích 15 let. Práce je to eh, komplexní a rychle se proměňuje. Máme tady nové krize, které nám ukazují, jak důležité je skutečně pracovat na rozvoji a e, také s ohledem na migraci. Naše eh, komunikace o rozvojových ehm, otázkách eh, musí být inkluzivní a musíme angažovat zejména mladé muže a ženy eh, do udržitelného rozvoje i po 31. prosinci. Když se podíváme na tu práci za tohoto roku, tak zajišťujeme, aby byli slyšet hlas těch, kteří jsou zranitelní. Děkuji vám, paní komisaři, a nyní za radu pan ministr Schmidt. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Ještě jednou mi dovolte vyslovit díky Evropskému parlamentu za jeho příspěvek k úspěchu eh, roku pro rozvoj, který se chýlí ke konci. Ovšem naše úsilí na vymícení, eh, o vymícení chudoby musí pokračovat a musí dokonce zintenzivňovat. Musí vést ke konkrétním výsledkům prostřednictvím naší rozvojové spolupráce a e, závazků, které byly přijaty v tomto směru. Tyto závazky musí být dodrženy. 1,3 miliard osob stále žijí v extrémní chudobě. A i když stovky milionů osob v chudobě unikly, tak nelze než konstatovat, že nerovnost i e, v rámci jednotlivých zemí často v mnoha oblastech světa vzrostla. V sásce je přežití naší planety a mnoho rozvojových zemí je obzvlášť těžce postiženo klimatickými změnami a jejich důsledky. Proto teď musíme vynaložit veškeré úsilí teď v Paříži, abychom se postavili této klimatické výzvě protože to je také celkový, celý smysl uh, udržitelného rozvoje. A eh, mír není možný bez rozvoje, bezpečnost je nepředstavitelná ve světě, kde jsou eh, nerovnosti tak značné. Proto je důležité, aby toto angažma ve prospěch rozvoje neskončilo tímto rokem. Tato veškerá snaha o, o Informovanost a osvětu musí pokračovat i nadále. Děkuji vám, pane ministře. Tím končím debatu.